So, ich bitte doch alle, die Plätze einzunehmen. Zepte prosím. Um, tady jedna mm, no, technické otázka, kterou, které tady budeme hovořit, to, to kvalita vzduchu, což je dobré, zajím, důležité téma. Všech něco je ve vzduchu. A to by se mělo řešit. Máme tady všechny jazyky k dispozici, kromě stonštiny. No, čtiny. Mm, dále budeme mít trialogy. Mm, první bude 6. Eh, listopadu a včera jsme měli první trialog ke zprávě VS, která proběhla, druhý trialog bude 5.11., mezi tím proběhne technický trialog. Pak musíme přijmout zápisy z 5. 18. září. Nikdo není proti, takže to jsou přijaty. A hned můžeme přejít dál ke hlasování. Doufám, že všichni máte hlasovací karty a máte je v hlasovacím zařízení. Chybí někomu hlasovací karta? Paní Tele. A tím můžeme začít hlasovat o vědnavacím mandátu k eh, tématickému komplexu dialog otevřít eh, jednání s parlamentem pozice v první čtení z 11. září 2013 eh, s mm, jednávací tým předsedá předseda skládá se se zpravodaj stínových zpravodajů podle článku 50 a moment, moment pomalu ne eh, rukou, neukazujte rukou, bude to elektronicky, potřebujeme 36, abychom měli mm, kvorum, takže budeme hlasovat elektronicky a tímto otevírám hlasování. Hlasovali všichni. SMT eh, tam je o dva členy víc. Teď to je v pořádku. Tímto končím hlasování. 34 pro 18 proti, jedno zdržení, takže tímto nebyl udělen mandát. To je bohužel mm, ničemu neslouží, nebyl udělen mandát, budeme hlasovat dál. Tagesordnungspunkt Bod mm, pět. I tady budeme hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Eh, končím hlasování. Je to přijato s jedním zdržením a přejdeme dál bod 6. A to je e, biocidní produkty, přípravky. To bude trošku delší, takže začínáme pozměňovacím návrhem 6. Kdo je pro? Kdo je proti? E, přijato 27. Kdo je pro? Proti? Přijato 7, kde je pro? Proti? Přijato 28 pro? Proti? Zamítnuto 29 pro? Proti? Přijato. Um, ehm, 30 a 32 dohromady pro, proti, zdrželi zamítnuto 31, 33 pro, proti, zamítnuto 8 pro, proti, zdrželi přijato 9 pro, proti, přijato 10 pro, proti, přijato 34 a 35 pro, proti, že přijato 3 Zamítnuto, pardon. Můžeme, je to velkou většinou zamítnuto. 34 a 35 elektronicky ověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Jasně zamítnuto. 38 pro. Proti. Přijato. 36 a 37 padá. 39 pro proti, přijato, 40 padá. Kompromis číslo 1 pro, proti, ženy přijato. 44 pro, proti, zamítnuto 11 pro, proti, žili přijato 12 pro, proti, žili přijato 45 pro, proti, Zamítnuto 13 pro, proti, žili přijato 46 pro, proti, žili zamítnuto 47 pro, proti, žili zamítnuto 14 pro, proti, přijato 15 pro, proti, želi přijato, 16 pro, proti, želi přijato, 49 pro, proti, želi zamítnuto, 50 pro, proti, přijato, 17 pro, proti, přijato, 52 staženo, 53 pro, proti, Přijato. Ehm, jedna pro, proti, žili přijato. Dva pro, proti, žili přijato. Devatenáct pro, proti, přijato. pr- 20 pro, proti, přijato. 20 ověříme ener- elektronicky, já to otevírám hlasování, skončím hlasování, jasně přijato. 3 pro, proti, přijato, 4 pro, proti, přijato, 5 pro, proti, přijato 21 pro, proti, přijato 22, 23 pro, no, padá, pardon, omlouvám se. Dvacet čtyři také padá a pak se dostáváme k 25 pro, proti, drželi přijato 26 pro proti, zamítnuto. Tím se dostáváme k závěrečnému hlasování. Elektronicky otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Tím se dostáváme k závěrečnému legislativnímu usnesení. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování přijato a teď jde, dále jde o udělení mandátu. Také budeme hlasovat elektronicky. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Také přijato. Děkuji za důvěru a budeme pokračovat dál. Jetzt geht's weiter mit der Abstimmung grünen Infrastruktur. Pokračovat hlasování zelené infrastruktuře. Všichni jsou připraveni. 19 pro, proti, e, zamítnuto 20 pro, proti. Hlas, otevírám hlasování elektronicky. 20, vojenské hlasování hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 21. Dagegen? Pro, proti. Zamítnuto. 22 pro. Proti. Mm, věříme elektronicky 22. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 23 pro. Proti. Přijato 24 pro. Proti. Zamítnuto 25 pro. Proti. Přijato 27 padá, 26 pro. Proti. Přijato kompromis 1 pro. po částech první část pro, proti, přijato druhá část pro, proti, přijato. Ověříme druhou část kompromisu elektronicky. Hlasovali všichni. Čím hlasování? Zamítnuto. Druhá část kompromisu je tímto zamítnutá. Dále Mm, přejdeme dál. 28 pro, proti. Hlasovali kolegové, kde pro, 28, proti, drželi, přijato. 29 pro, proti, zamítnuto. 30 pro, proti, Přijato 34 pro, proti, přijato 33 pro, proti, zamítnuto 35 pro, proti, zamítnuto. Co si přejete? 33 ověřit, takže ověříme elektronicky, 33 elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Třicet šest pro. Proti. Zamítnuto. Čtyřicet pro. Proti. Mm, přijato 37 pro. A padá. 37 musíme hlasovat pro, proti, přijato. 38 pro, proti, zamítnuto. 39 pro, proti, zamítnuto. 39 elektronicky ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Tímto zamítnuto. 41 pro, proti. Věříme elektronicky. 41. Reimers. Váš návrh. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Jasně přijato. 42 pro, proti, přijato 43 pro, proti. To není jasné. Elektronicky otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končíme hlasování. Přijato. 44 pro. Proti. Přijato 44 pro. Proti. 46 no, pro. Proti. Přijato. 47 pro, proti, přijato 48 pro, proti, přijato 49 pro, proti, přijato 50, staženo 51 pro, proti, zamítnuto 53 pro, proti, přijato 50. 54 pro, proti, zamítnuto, 55 pro, proti, přijato, 56 pro, proti, přijato, 57 pro, proti, přijato, 58 pro, proti, zamítnuto, 60 pro, proti, zamítnuto, 59 pro, proti, přijato 61 pro, proti, přijato 62 pro, proti, um, zamítnuto. Mm, ověříme 62 elektronicky, vydám hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 63 pro, proti, To se ověřím, ověříme elektronicky. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. čtyři po částech první část pro, proti, přijato druhá část pro, proti, zamítnuto 65 pro, proti, přijato 66 pro, 67 pro, proti. Není jasné, uvěříme elektronicky, otevírám hlasování, hlasovali všichni. Končím hlasování, přijato. 68 pro, proti, zamítnuto 69 pro, proti, zamítnuto 70, staženo Nyní se dostáváme k návrhu 1 pro, proti, přijato 2 pro, proti, přijato 3 pro, proti, žili, přijato 4 pro, proti, žili, přijato 5 pro, proti, žili, přijato 6 pro, proti, žili, přijato 7 pro, proti, přijato 8 pro, proti, přijato 9 pro, proti, přijato 10 pro, proti, žili přijato 11 pro, proti, přijato 12 pro, proti, přijato 13 pro, proti, přijato 15 pro, proti, přijato 14, 15, 16 pro, proti, Zamítnuto 17 pro. Proti. Ověříme 17 elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 18 pro. Proti. Drželi. Přijato. Tím se dostáváme k elektronickému závěrečnému hlasování. Teď dám hlasování. Končím hlasování. Jednomyslně přijato. Teď se dostáváme dále. Musím říct, že teplota a kvalita vzduchu nevím, jestli ideálně, ale myslím, že budeme moci pracovat. Teďka přejdeme k diskuzi. Jde o zprávu Julie Gerling o medu. Já chvilku počkám na ty, kteří nás chtějí opustit, takže pokud chcete odejít, tam máte prostor nyní, ale prosím vás, abyste pokud možno eh, byli potichu a Julie Gerling se může ujmout slova. Vielleicht können sich Mitarbeiter mit ihren Chefs. Možná, že spolupracovníci, pracovníci se jejich nadřízením by mohli přestat uh, rušit zasedání a pokračovat ve svém rozhovoru venku, tak aby Julie Gerling měla prostor pro uvedení. Wait, please wait behind you there's a discussion. We don't want to Ještě chviličku počkáme, počkáme, až eh, všichni dokončí své diskuse a poté, prosím, paní zpravodajko, se umějte slova. Děkuji, pane předsedo. Většina lidí, kteří pracovali na této zprávě, znají, jak to s touto zprávou bylo v minulosti a 19. prosince loňského roku uh, už se to vlastně začalo řešit, takže možná zde bude rekord v tom, jak dlouho se o nějaké zprávě zatím nehlasovalo. Takže dovolte mi stručně shrnout, od, o eh, jaké jsou vlastně hlavní body, o co zde jde. Eh, v září 2007 byl rozsudek Evropského soudního dvora, který rozhodl, že med má být považovat, že med má být považován za složku medu. Také se zde řeší otázky mm, geneticky modifikovaných eh, eh, orgánů, eh, geneticky modifikovaných látek v medu. Takže je zde otázka, zda to má být tedy v součásti, že, že to musí být v tom seznamu složek medu a pak je zde také práh, že maximálně 0,9 může být pil geneticky modifikovaný. Mm, malí producenti se velice obávali toho, že by museli zde být naprosto nové podmínky na eh, označování produktů, také to ohrozilo export. Komise se tedy rozhodla eh, představit návrh, který, eh, kterým bychom se vrátili vlastně k tomu statu quo, ještě předtím, než rozsudek byl vyřčen. Komise hovoří o tom, že pil je součást medu, že to je přirozená součást medu a je to vlastně výsledek aktivity včel. Eh, jde také o to, že eh, eh, konsumenti, spotřebitelé považují med za přirozený mm, produkt, přírodní produkt. Podporuji návrh komise, že pil je přirozená součást medu, že není možné oddělit pil, že pil tam není nějakým způsobem, způsobem dodáván. Včelaři je tam dodáván těmi včelami. A také podle přílohy 2 se nesmí do medu nic jiného přidávat, žádné jiné složky a jinak by to byl podvod, pokud by takový med byl dodáván na trh. Eh, bohužel tedy tento rozsudek ECD byl opomíjen. Eh, ta debata se také točila kolem geneticky modifikovaných plodin. Máme zde eh, předpisy, které se týkají označování GMO. Tam je práh 0,9 pokud tedy, že ten produkt musí být označen tím, že obsahuje GMO, pokud je tam procento, eh, to procento je vyšší než 0,9. Takže tam záleží na tom, zda se ten pil považuje za složku nebo za součást. Zda tedy to procento se bude vypočítávat z celkového množství medu anebo z celkového množství pilu. A tím pádem e, bude rozdíl v označování. Ti, kteří chtějí Ehm, aby tam byly informace o GMO, tak by museli souhlasit s tím, že pil je složkou medu. Mohu dojít k závěru a také to i doporučuji ve své zprávě následující. Ten práh pro označování GMO na 0,9 se týká všech potravinových produktů. Hmm. Pokud eh, byste zde byla, pokud by se to uplatňovalo i na med, tak by to bylo nespravedlivé a mm, padlo by to pouze na malé eh, výrobce, kteří by museli nákladně označovat eh, své produkty. Stávající testovací metody ještě navíc nejsou ještě schopné zcela přesně vypočítat přesné procentuální um, podíly pilu, takže ani nemůžeme si být jistí, zda náhodou nedošlo k, eh, k převýšení toho pruhu 9. Myslím si, že vím, odkud eh, pochází tyto hlasy nebo tyto názory, protože mm, jsou zde samozřejmě určité obavy, které se týkají geneticky modifikovaných potravin a označování, ale podle našeho názoru to není adekvátní. Máme zde nařízení o geneticky modifikovaných potravinách a také zde máme eh, právní předpisy, které se týkají označování, ale myslím, že to vlastně se nemá týkat toho medu, protože med, med se zde vlastně stává jakousi obětí, dochází k takovým eh, škodám. Ehm, myslím si, že všichni by měli velice dobře a podrobně přemýšlet, jak budou hlasovat. Pokud se na to podíváme, obecně mohu říci, že pokud budeme med, eh, pardon, pil poža- považovat za složku, tak vlastně uděláme takovou medvědí službu jak medu, tak i spotřebitelům a myslím si, že to zcela jistě není naším záměrem. Děkuji, říká předseda. Další řečník, pan Pitela. Děkuji, pane předsedo. Nejdřív bych se rád představil. Jsem poslanec a zároveň včelař. Ne nějaký velký včelař. Nedovážím med z jiných kontinentů. A jsem také ale zákazník. A myslím si, že chápu a jsem schopen pochopit, co si zákazníci přejí. Oni je nezajímá naše diskuze, nebo um, boj mezi Evropskou komisí a, a, a ECG, kdo vyhraje, zda to bude složka nebo součást. Myslím si, že spotřebitele v podstatě zajímá to, zda med, který kupují, obsahuje geneticky modifikovaný pel nebo neobsahuje. A myslím si, že citlivost eh, v této oblasti ještě poroste. Možná dojde k polarizaci. A nepřál bych si, abychom hm, viděli polarizaci v eh, parlamentu, kdy část byla pro a část proti. Já si myslím, že bychom možná měli najít střední cestu. která bude více zaměřená na spotřebitele. A možná také eh, je vhodné říct, je zaměřená na trh. Vím, co to znamená hovořit o sofistikované technologii, o procentních podílech, kvantitě, technologii a tak dále. A ve svých pozměňovacích návrzích jsem Eh, navrhla, abychom se řídili ECG a abychom považovali geneticky modifikovaný pil za složku medu. Ale jsem si vědom všech těch problémů, které tady zazněly a myslím si, že bychom se mohli dohodnout na velmi jednoduchém řešení a sice na následujícím. Med respektive část menu by byla označována buď jako med, který byl testován na to, že zda tam je uh, geneticky modifikovaná část, nebo zda nebyl testován. To znamená, aby spotřebitelé věděli, zda tam jsou stopy geneticky modifikovaných organismů nebo pilu konkrétně, či nikoliv. Já si myslím, že dobrovolné testování ehm, by umožnilo označení med bez GMO. A spotřebitelům by bylo jasné, jak se věci mají, jak je to s GMO v medu. Myslím si, že tak bychom se soustředili na ehm, zájmy spotřebitelů a umožnili bychom také diferenciaci v ceně. Už nyní existuje možnost, aby soukromé značky existovaly a ti včelaři, kteří si přejí přesvědčit spotřebitele, tak mohou používat značení nebo značky, kde se jasně uvádí, že Med byl testován a že neobsahuje eh, GMO. Místo, abychom tedy eh, navrhovali arbitrární rozhodnutí i s ohledem na to, že je eh, velice komplikované se dohodnout na tom, zda GMO pil je složka nebo součást, tak možná, že by bylo lepší, kdybychom umožnili správné značení a nechali rozhodnutí na spotřebitelích. Já si myslím, že tento návrh by mohl být eh, řešením a cestou ven z té polarizace a diskuze o GMO v Thank you very much. Děkuji. Další, potom vás. Ich möchte gerne... Děkuji. Já bych ráda podpořila Julie Götting, ale ráda bych poukázala ještě na jinou věc. Když jsme hovořili o um, uh, pilu jako složce, tak jsme otevřeli um, pandořinu skřínku. Já jsem zemědělkyně a víme tady. Eh, o jaký produkt se v případě medu jedná, ale o který máme jiný produkt, co je co to vajíčka nebo mléko. A pokud budeme mít eh, pil jako složku a nikoli v součást, tak eh, pak jak je to s, bílk, s bílkovinami nebo bílkami v mléce? Je to součást nebo složka, protože jde o přirozený produkt a výsledek. A jak to je s laktozou? Je to složka nebo součást? A tuk? Složka nebo součást? Jak je to s vitamíny? opět složka nebo součást. A mm, to můžeme uplatnit také na vajíčka, žloutek nebo bílek, složky nebo součást. A jak je to se skořápkou? Ale my všichni víme, že eh, vajíčko je prostě jeden celkový produkt a eh, všechno to je eh, součást a nejsou tam žádné složky, to tež platí pro med. A proto mm, včelař nepřidává tam žádný, žádný pil, ale dělají to včely. A můžeme říct, že živočich to nedělá cíleně, vědomě, strategicky, ale je to naprosto přirozený proces jeho jednání. A když už jsme u tohoto tématu, tak už se dostáváme k jádru pudla. Proč o tom tak dlouho měsíce diskutujeme? A sice protože tady spojeme dva, dvě rozdílná témata, o které vlastně nejde. Ve skutečnosti jde o věcné vyhodnocení, zda pil je složka nebo součást ale nejde o to, zda pil, ať už to je složka nebo součást, může být geneticky modifikován nebo ne, to je věc, která patří úplně někam jinam. Ale chtěla bych eh, důrazně podpořit eh, podpořit paní Gilling, že se skutečně jedná jednoduše o součást, nikoli o složku. Eh, kromě toho jsem předložila také pozměňovací návrhy a myslím si, že bychom měli dávat pozor na to, s ohledem také na výbor Libe, která je v tom kompetentní a v mnoha věcech chce rozhodovat, ale že tady máme také, kromě komise, že tady je také parlament a rada. A lid má právo na vlastní kontrolu a proto bychom měli dávat pozor na to, abychom nepřenechávali v rozhodování příliš věcí eh, komisi v rámci příloh ale skutečně, abychom rozlišovali mezi tím, kdy může komise být efektivnější, lépe jednat a kdy naopak je zapotřebí, abychom se zapojili my. A mám tady odpovídající pozměňovací návrhy a ještě jednou chci upozornit na to, pokud tady začneme eh, ehm, definovat pil jako složku, tak vás upozorní předem na to, že to bude čekat eh, u všech ostatních produktů. A pak když pak to bude mít samozřejmě dopad na eh, rozhodování. Vielen Dank. Äh, was war zuerst, die Henne oder das Ei? Takže co bylo dřív, slepice nebo vejce? Jak to je? Chris Davis a Bach. Chris Davis. Well, Chairman, I'm conscious of all the GMO. Pane předsedo, mě um, mě znepokuje eh, všechny ty požadavky na označování GMO, které dáváme do evropské legislativy. Myslím si, že musíme zjistit, kdo za to může, to včely za to mohou, protože včely vlastně eh, roznášejí tento nebezpečný nebo potenciálně nebezpečný geneticky modifikovaný pilen, eh, pil, takže musíme zastavit nejprve včely. Mám tři návrhy. Za prvé, musíme mít speciální program eh, tra- trasability, dohledatelnosti, takže každá evropská včela musí být asi zhruba každého půl roku odchycena a musíme ji okrouškovat. Takže musíme vědět, eh, kde každá včela se nachází v jakýkoliv moment dne, aby lidé měli důvěru. Za druhé potřebujeme také nový program, jak včely vzdělávat. Protože včela to vůbec nevědí. Musíme je informovat o těch nových aktuálních požadavcích na ochranu spotřebitele. Takže možná bychom mohli použít třeba DVDčka, a v každém úle musí být speciální čtečka na DVD, a možná každý večer po práci by si včely měly tedy promítat tato dvědečka, měly by se informovat o té osvědčené praxi a tak dále. Za třetí, musíme prostě přiznat, že občas opra- opravdu dojde i k tomu, že včely bohužel omylem nějakým způsobem ten pil roznesou, takže je důležité, aby se včely ještě naučily vždycky si očistit nožičky eh, od toho pilu, který snad náhodně zachytili. No, vím, že to bude mít asi určité právní důsledky, bude to asi dost obtížné. Myslím si, že včely, které budou poté u soudu eh, vystupovat, tak eh, budou protestovat a eh, také řeknou, že zatím nejsou žádné poznatky o tom, že geneticky modifikované organismy jsou nějakým způsobem rizikové nebo že jsou rizikovější, než to, že do nás v příští minutě narazí asteroid. Nicméně, myslím si, že bychom, jim, eh, že bychom se tímto neměli nechat zastrašit. Musíme se ujistit, že takovýto případný soud bychom vyhráli. Prostě říci, že bychom v tomto eh, že bychom měli podpořit zprávu Judy Gilling, protože jinak bychom se zachovali velice pošetile. Pila Juzu. Děkuji. Další, k dalšímu slovu Pilar Juzo. Ehm, I bez této ironického příspěvku paní pana Davise bychom měli podpořit zprávu paní Gerling. Myslím, že um, pil je složkou medu, nikoli ingrediencí. A myslím, že to je pod 0,09%, no, eh, že je absurdní, aby to bylo označováno. A pokud to je transgenní, eh, eh, jako třeba v případě kukuřice, tak to se ne, tam nepřenáší, takže bychom měli podpořit paní Gerlin. Tak ještě paní Hausbach. Uh, Děkuji. Také já jsem z rodiny včelařů. A souhlasím s Chrisem Davisem a dalšími. Myslím, že to je trošičku složité říkat včelám, co mají dělat. Včely mají právo lítat, několik kilometrů a pokud nemáte jistotu, že tam nejsou geneticky modifikované rostliny v jejich eh, doletu, tak je to trošičku neproveditelné, takže mohu jenom podpořit paní Julie Gerling v tom, že je to součást medu a hotovo. Děkuji. Na závěr chci dát slovo komisi. Děkuji a přeji dobré odpoledne. Většina těch argumentů, které jsem chtěl říct, již tady padly. Skutečně věřím, že ten návrh komise bere ohled na e, zájmy včelařů. Provedli jsme hodnocení dopadu, nebo vy jste provedli um, hodnocení dopadu a musíme um, zachovat povahu medu jako přírodního produktu a zabrání vysokým nákladům pro včelaře. Pil je organická složka, nedílná složka, nikoli ingrediencí. Um, to je fakt, není to něco, co by si někdo z nás vymyslel, tak to je přirozeně. Ten návrh sám nemění závěr součástí, že geneticky modifikovaný pil musí uh, být podle nařízení 2003 eh, takto označen eh, tím, než se dostane na trh. Návrh současně nejde proti zájmům spotřebitele, zajišťuje, zajišťuje aby mm, Mm, platilo to tež, co v jiných případech, to znamená na 0,9 Jiné potraviny, mm, tam platí stejné eh, výjimky z eh, označování, jak víte. Takže debata o tomto návrhu by se neměla směsovat s debatou o koexistenci, což je jiná diskuse, kterou směrnice o medu nevyřeší. Také věříme po diskusích, které jsme slyšeli, mm, že máme šanci dosáhnout dohody v prvním čtení. Děkuji. Eh, na závěr dostane ještě slovo zpravodajkyně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem poslancům za podporu. Pan Pežle tady navrhl novou myšlenku, co se týče těch e, označení GM testy. Podle mého názoru by to bylo velmi obtížné. Také nemáme na stole pozměňovací návrhy tohoto směru, takže technicky by bylo obtížné to tam začlenit, ale samozřejmě to zvážím, ještě než přejdeme k hlasování. A Uvidíme, zda bude možné nalézt nějaký kompromis. Je to obtížné, buď souhlasíte nebo ne o těch, e, dá se, zda je to součást nebo složka a uvidíme, zda se nám podaří dospět k nějaké dohodě. Co se týče těch ostatních věcí, ano, všichni akceptujeme a jsem ráda, že to není o konzistenci, o označování GMO. Mě mm, by zajímalo, proč to trvalo deset měsíců, než jsme k tomu dospěli, protože ty e, výzvy byly početné, my jsme je slyšeli prezentovány, takže nejlepší způsob je e, po, po tom hodnocení dopadu strany parlamentu e, to vyřešilo řadu problémů, které původně tady byly pochybnosti odstranilo, to je dobře. Takže to můžeme považovat za pozitivní. Děkuji vám. Děkuji. Paní Gelling a 5. listopadu se bude hlasovat v výboru Agri a ve výboru INVE 27. listopadu plénu nemáme ještě termín. Teď se dostáváme k dalšímu bodu, zpráva Sterde Lange. A teď dám slovo hned zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. Bylo to poměrně velká výzva, toto téma. A také schrnout všechny diskuse které jsme měli na toto téma, velice nás omezil ten počet slov, které jsme tam mohli do této zprávy z vlastní iniciativy napsat. Mohlo to být dvakrát tak dlouhé. Já jsem se pokusila se zaměřit na ty hlavní problémy, které se objevily v diskusi. Jako výbor eh, pro životní prostředí a veřejné zdraví jsme se rozhodli navrh, napsat tuto zprávu Eh, po několika případech podvodů. Eh, nejhorší, nej, nejposlednější by byl skandál s koňským masem, také jsme měli ale kan, skandál s eh, vysející s barvami, v, bar, barvivých v cukrovinkách a podobně. Takže um, to bylo víc. Zda to byly izolované incidenty, nebo zda zatím bylo něco většího, otázka, je to paradox, protože naše potraviny nikdy nebyly tak bezpečné v Evropě. I jako Evropan máte 260 krát větší šanci zemřít na chřipku než v důsledku nebezpečného potravinářského produktu. Ale na druhou stranu, mm, kvůli všem těmto skandálům, třetina spotřebitelů již nevěří Eh, tomu, co stojí na etiketě. Mm, samozřejmě, na rozdíl od USA, my v Evropě nemáme centrálně mm, ní definici podvodu, potravinového podvodu, takže my nevíme vlastně, co to je. Máme mnoho legislativy o bezpečnosti potravin, máme obecné principy v obecné legislativě, že označování by nemělo být zavádějící, ale provádí se velice málo kontrol. Je tady mnoho legislativy, mnoho kontrol bezpečnosti potravin, ale jiné otázky související s podvody eh, nejsou řešeny. Takže to je vlastně špička eh, ledovce, to, co se týká skutečného rizika veřejnému zdraví, ale všechno ostatní se nesleduje. Nejprve se musíme proto dohodnout na definici tohoto fenoménu a jak to řešit. Eh, některé věci, které musíme brát v úvahu, je eh, například to, že podvod, spotravinový podvod je nedodržení pravidel a zavádění spotřebitele. Může se to stát náhodou, ehm, a to je něco jiného, toto musí být záměrné a musí to být provedeno s cílem finančního zisku. Potřebujeme spolehlivá data, abychom si udělali představu tomto fenoménu. Některé členské státy mají data, jiné nemají prakticky nic, takže potřebujeme více dat, více údajů, abychom měli lepší představu té situace. Kategorie podvodů, eh, například nahrazování drahých eh, složek levnějšími, eh, například šťáva z granátových jablek a tak dále. Tam je snaha míchat tam jablečný džus, maso, tam byl problém koňského masa nebo prodávání běžných produktů jako organické Mm, etikety o blaho, blaho zvířat a podobně. Zase tak. To je snaha o podvody, protože z toho plynou finanční zisky. Další problém je v jižních zemích. To jsou ty garantované regionální speciality, které se pak prodávají jako takové, ale ve skutečnosti je to něco jiného. Spousta produktů v mnoha diskusích Eh, tady mm, byla zmíněna, také se mluvilo o literatuře, ta je většina no, z Ameriky, protože ty jsou trošku před náma v tomto olivový olej, ryby, organické produkty, med, některé také eh, ovocné šťávy. To jsou produkty, které jsou předmětem toho, těch podvodů. Riziko podvodu je největší pokud je vysoký potenciální ekonomický zisk riziko je nízké. A šance, že vás v Evropě chytnou, je poměrně malá. A důvodem je, protože se jednostranně zaměřujeme pouze na bezpečnost potravin, nikoli na jiné typy podvodů. A za druhé, složitost toho potravinového řetězce snižuje šanci že eh, odhalení tom není nic špatného, ale ta složitost je mnohem vyšší, než byla před 30 lety a to musíme brát v úvahu. Obchoduje se přes hranice a národní orgány, které jsou zodpovědné za kontrolu, obvykle končí na hranicích. Nezávazná povaha přeshraniční spolupráce hm, přes Europol nebo Evropská komise, tak to je také problém. Některé členské státy jsou více ochotné spolupracovat než jiné. Mají povinnost, ale nemusí tedy e, řešit případy přes hranice. V mém vlastním členském státě se byla tedy vyjádřena velká e, neochota spolupracovat s komisí a Europolem e, v případě šetření o tom skandálu s koňským masem. A dále role obchodníka, to jsou ti, kteří nevyrábějí tu potraviny, ale kupují a prodávají. Ty často nejsou bráni v úvahu v těch kontrolních programech. Takže tady celá řada faktorů, které mm, jsou strukturální slabiny v systému produkce potravin. Potraviny nikdy nebyly bezpečnější, ale především přeshraniční aspekt. Kontrola na národní úrovni znamená, že jsme velice zranitelní. V případě no, skandálu s koňským masem irské orgány věděly, že se tam toho podí, na tom podí, podvodu podílely čtyři firmy. A e, byl možná s tím nic dělat, protože to bylo mimo pole působnosti. Eh, ze mm, těch irských orgánů. V jednom případě byli kompetentní a víme, že to, že to také vyšetří, ale v minulosti prostě jenom museli předat informace Nizozemí, Británie nebo Europolu. Není jisté, že se něco s tou informací stane. Proto to je a tedy analýza toho problému a také mám několik doporučení jaká opatření přijmout pro zlepšení institucionálního rámce. Například to, že Evropská komise vytvořila tým pro potravinářské podvody, už je indikací, že jsou připraveny řešit tento problém. To je tedy v počáteční fázi. Dále eh, veterinární úřad potravinový v Dublinu, to by také mohlo být posíleno, pak eh, také větší, více politiky, politik v této oblasti, protože tam jsou velice relevantní informace, ale eh, v těch zprávách ale málo se s tím pak děje. K tomu koňskému masu již jsme měli zprávu potravinářského veterinářského úřadu, která pokrývá všechny ty problémy, které se pak objevily. Takže ty znalosti tam byly, ale nic jsme s tím neudělali, s tou zprávou. Eh, probíhají diskuse s tím eh, úřadem pro potraviny a veterinářské záležitosti. By měly být eh, intenzivnější, měly by nám spravedlně informovat o svých cílech na nadcházející rok a podobně. Legislativa Veřejné kontrole se nyní reviduje, což je dobře a doufejme, že ta doporučení, které já podám, budou e, moci být koordinovány se spotřebitelem. Další komise přijala opatření ve snaze zlepšit kontroly a inspekce, ale budeme muset zajít dále. Pokud se podíváme na koňské maso, pokud se Irům podaří potrestat, nebo trestně stíhat tu firmu v Irsku, tak maximální, pokud to je 30 tisíc euro. Na jednom kontejneru eh, hovězího nebo koňského masa vyděláte 65 tisíc euro. Takže to nebude efektivní, pokud ty sankce budou takto nízké a takto měkké. Další doporučení v označování mezi podniky business to business, aby bylo přísnější ta pravidla. Mm, poslední komentář je, že bychom neměli si myslet, že bychom to mohli zvládnout jenom ze strany vlád. Také jde o firmy, aby se chovaly společensky zodpovědně a Eh, sledovali, odkud pochází ty složky a jak mohou zaručit, že jejich eh, produkty jsou skutečně eh, pravé. Můžeme se poučit z mezinárodních iniciativ v této oblasti. Jedna věc jsou kontrolní a inspekční orgány. Je jasné, že tyto orgány ehm, spíše se zaměřují na polic, jaksi eh, hlídání, tak eh, policejní práci, tak eh, mají větší šanci, že chytnou ty, kteří jsou zodpovědní za potravinové podvody. V některých zemích ta inspekce je velice předvídatelná, Eh, všichni vědí, kdy a kontroly proběhnou a jaké budou. A firmy, nebo země, které k tomu spíše přistupují přísněji, k jako policejní práci, si dosáhly eh, schopnosti detektovat a odhalit rizika, jsou úspěšnější eh, v odhalování těch problémů. Děkuji, takže tím jsem pokryla hlavní body a těším se, co řeknou kolegové k tomu. Také jsem připravena um, ještě dále změnit pozměňovací návrhy, které byly podány. Děkuji. Please. Oui, monsieur le Président, euh, chers collègues, Madame euh, le rapporteur. Une to... Vážená paní zpravodajko, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jedna tuna masa, dvě tuny ryb, pět tun sladkostí nebo cukrovinek. Mm, a také ještě velké množství kolagenu. To vše bylo eh, v období do roku 2012 eh, zabaveno Europolem, takže to ukazuje obrovský objem těchto eh, potravinových podvodů. Myslím si, že je dobré, že jste tato zpráva z vlastní iniciativy, z vlastního podnětu a že jste můžeme zdůraznit potřebu právní úpravy. Když hovoříme o padělání, tak eh, se, tak se věnujeme zejména padělání, které eh, škodí eh, právům k duševnímu vlastnictví, firem a tak dále, ale zde se jedná o dopady na zdraví, na veřejné zdraví, což je mnohem nebezpečnější. Jde o to, že padělané potraviny se dostávají do potravinového řetězce, nikdo je nekontroluje, spotřebitelé tedy mohou nakoupit eh, potraviny, které nesplňují všechny požadavky a mohou dokonce i ohrozit svůj život. Jak můžeme zakročit. Je zapotřebí v Evropě změnit právní rámec, protože ten stávající rámec nám zatím neumožňuje s touto metlou bojovat. V roce 2012 proběhl ten skandál s ověsím masem, o tom zpravodajka hovořila. A Evropská unie mm, neměla dost zbraní. Musíme mm, navrhnout takovou legislativu, která eh, bude eh, důležit, nebo která bude funkční už na počátku těch všech eh, podvodů, i když tedy s tím zatím třeba některé členské státy zatím nesouhlasí. Je důležité, abychom zavedli takové mechanismy, které eh, obnoví důvěru evropských občanů v eh, Evropskou unii, protože tato důvěra ochabuje. Souhlasím s paní Delange, že byste měla existovat harmonizované definice podvodů v potravinářství, měla by také zde být lepší spolupráce mezi jednotlivými členskými státy. A stejně jako zpravodajka se domnívám, že sankce, nebo ty plánované sankce, zatím ještě nejsou dostatečně odrazující. Mhm, myslím si, že tento, tato oblast je velice důležitá nebo je velice zajímavá pro organizovaný zločin, stejně jako třeba obchodování, nelegální obchodování s drogami. V nadcházejících měsících eh, se ve Francii navrhne zrušení sankcí na podvody v potravinářství, mm, nebo pardon, se navrhnou nové návrhy těchto sankcí, abychom zde měli e, účinné nástroje. Dovolte mi zdůraznit několik věcí. Za prvé, informace pro spotřebitele. O tom se v tom usnesení příliš nemluví. Neměli bychom zapomínat na, na, na to, že musíme informovat spotřebitele a že naším hlavním cílem je obnovit důvěru evropských spotřebitelů. Druhý pozměňovací návrh, který budu předkládat, chce vytvořit speciální síť pro boj s podvody v potravinářství. Můj třetí pozměňovací návrh chce rozšířit systém RASF, který má bojovat s podvody v potravinářství. Je to ten systém rychlého varování fungování tohoto systému se ukázalo mít určité nedostatky právě během toho skandalu s, horským, eh, s koňským masem. Také eh, je zde otázka již připravených jídel. O této věci už se jednomyslně hlasovalo v Senátu. Musí to být ve souladu s, s, s legislativou, která chrání spotřebitele a já si myslím, že by se to všechno mělo stát uh, i součástí právní úpravy, eh, která zaručuje informace pro spotřebitele. Eh, do 28. listopadu ještě můžeme předložit pozměňovací návrhy a ty předložím v tomto smyslu. Děkuji, nyní pan Lepáš. Sorry. Monsieur le Président, Madame le rapporteur, tout d'abord permettez-moi de vous féliciter. Paní zpravodajko, v první řadě bych vám chtěla poblahopřát eh, k této zprávě, která byla vynikající. Eh, připravila jsem také pozměňovací návrhy. Co se týče našich, co se týče našich operátorů a eh, jak lidi, kteří kontrolují tento potravinový řetězec, ať už jsou to veterináři nebo kontroloři, tak v každém případě se jejich práce ceníme, protože je náročná. A mm, říkali jste, že je důležité neuvádět chybné uvažování, což je správné. A doufám, že bude dosaženo celosvětového pokroku. Pak jste také hovořili o faktorech, které přispívají k této krizi eh, s potravinovými podvody. A já bych se ráda vyjádřila k, vyjádřila k celému potravinářskému odvětví, tak jak to řekl eh, kolega přede mnou. Hm, a konkrétně mi jde o deregulaci trhů. Všechny tyto faktory přispívají k těmto jevům. Podvody s potravinami souvisí také s části eh, se sociálním dumpingem a ekonomickou krizí. A ten sociální dumping nevidíme jenom mimo EU. Kromě toho jsou tady různé marketingové faktory, eh, například věci informování spotřebitelů, tedy například jde o označování místa porážky živočichů, pak o nutriční hodnoty v případě mm, už připravených eh, jídel. A tady je skutečně zapotřebí eh, označování, které bude kompletní pro všechny typy masa, ať je to drůbeží, hovězí nebo jiné, jiný druh masa. Je zapotřebí znát eh, informace o původu všech eh, složek, které jsou použity na přípravu jídla. V USA už eh, zavedli označování takovéhoto charakteru a já si myslím, že ho potřebujeme i v Evropě. Například u zeleniny, to je tak, že ji úplně opomíjíme v této zprávě a je to škoda zejména s ohledem na pesticidy, které jsou buď nepovolené nebo nejsou oznámené. Myslím si, že potraviny z třetích zemí, ať už jde o ovoce nebo zeleninu, tak v případě opakovaných podvodů by měl dojít ke zákazu. Nemám myslet zákaz pro celou zemi, ale zákaz pro firmu kde je možné prokázat opakovanou angažovanost nebo zapojení do takovýchto aktivit. K negativnímu screeningu a dovozu z třetích zemí, tady opět podporujeme paní zpravodajku. A pak je zde ještě otázka neodůvodněné kontroly. Opět s tím souhlasím, nicméně jsem skeptická eh, k jednomu ustanovení. Jde o účinnou kontrolu kvality. Důvodem je to, že máme velmi málo zdrojů a počty veterinářů se v členských státech snižují, jak už jsme o tom hovořili v minulosti, a myslím si, že ten trend i pokračuje nadále. A proto je zapotřebí mm, v oblasti potravin zdůrazňovat neustále otázku kvality a jakosti. A to je, <clears throat> to je možnost růstu. A pan předsedající, máme tady tři techniky, kteří e, se starají o e, opravu těch vzduchových filtrů, takže to vypadá, že už je vše v pohybu. Takže to je jenom pro vaši informaci. Za ICA e ještě Julie Gerling jako stínová zpravodajka, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych také slušně ráda poděkovala zpravodajce za tuto zprávu. Myslím si, že je dobré, že máme zprávu z vlastního podnětu, která se drží jednoho cíle a nerozbíhá se příliš daleko. Myslím si, že v té zprávě není nic, s čím bych nesouhlasila. Je tam několik věcí, které bych možná předala, například, i když ale zároveň si eh, uvědomuji, že mm, jsme zde omezováni. Ale myslím si, že nic z toho, co řeknu, nebude zcela jistě překvapením pro zpravodajku a také se k tomu ještě vyjádřím v těch pozměňovacích návrzích, o kterých uvažuji. Myslím si, že je velice dobrá příležitost a velice dobrá doba, abychom se věnovali právě této otázce, když také přemýšlíme i o změnách eh, kontrol potravinového řetězce, takže je velice dobré, eh, abychom využili poznatky, které jsme získali během přípravy této zprávy z vlastní iniciativy a které pak můžeme ještě využít při přípravě té, té legislativy o úředních kontrolách. Takže to načasování je skvělé. Co bychom tam ještě mohli přidat? Myslím si, že zcela jistě je dobré, abychom zde připravili tu definici podvodu v potravinářství. Vím, že zde existuje pracovní skupina, kterou zřídila komise a také mnoho členských států velice usilovně pracuje na vytvoření takové definice. Zatím zde nemáme v Evropě žádnou referenční laboratoř, která by se věnovala podvodům v potravinářstvích a nemáme ani žádné usnesení nebo žádné uh, podklady, eh, základy pro to, abyste mohla být taková referenční laboratoř. Myslím si, že při tom eh, skandalu s, s koňským masem došlo k velice takové rychlé včasné reakci a mm, v laboratořích se testovaly různé vzorky masa, ale ukázalo se, že vlastně ty prahové hodnoty jsou mm, nastaveny dost ad hoc. Například ve Spojeném království řekla příslušná laboratoře, že ten práh je asi 1%. Já si myslím, že, je to poměrně, že to bylo poměrně rozumné, ale ukázalo se jednoduše, že existují různé takové hodnoty. Také je dobré, aby se Eh, abychom se na evropské úrovni dohodli s tím, jak je to s náhražkami, s náhradami různých eh, složek, jak je to s těmi procenty, eh, jaká, jaká jsou ta procenta, která budou důležitá pro to testování. Navíc to jsou informace, které musí být pravidelně aktualizovány odborníky z jednotlivých členských států. A stejně, jak už jste zaznělo, je pravda, že Evropský úřad F eh, eh, potravinový eh, a veterinární úřad EK není mm, vyškolen na to, aby prováděl kontroly podvodů v potravinářství a nemají k tomu pravomoci, nemají k tomu prostředky. Souvisí to sice s víceletým finančním rámcem a hlavně zde máme Horizont 2020. Jehož jedním z takových hlavních pilířů je bezpečnost potravin. A já si myslím, že bychom to mohli využít a že bychom mohli velice pádně argumentovat, že pokud chceme usilovat o bezpečnost potravin, tak je důležité bojovat s podvody v potravinářství a že by tedy bylo dobré využít některé prostředky z horizontu 2020 které jsou eh, naplánovány na oblast bezpečnosti potravin a nasměrovat je právě do um, zajištění bezpečnosti potravin a na boj s podvody v potravinářství. Mohli bychom ty peníze eh, věnovat na školení, mohli bychom vytvořit eh, nějaké vytvoření, rychlé vytvoření různých platform. Možná by tedy ty platformy mohly vzniknout mnohem rychleji, než by to jinak třeba i zpravodajka očekávala. Takže to jsou takové věci, kterými bychom mohli ty stávající nedostatky odstranit. A pak e, zde ještě zpravodajka hovoří o zvláštní odpovědnosti maloobchodnů, maloobchodníků. Mm, myslím si, že um, maloobchodníci se snaží bránit své značky, už prostřednictvím IMKA, prostřednictvím výboru IMKA se e, připravuje e, speciální kodex pro maloobchodníky, který má také e, stanovit určité postupy pro dodavatele a myslím si, že zcela jistě v tomto kodexu, i když bude pouze dobrovolný, bychom měli také mít určité, určitá opatření, která zlepší tuto situaci. Eh, voorzitter. Ik zou eh, in de eerste plaats eh, collega... Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat kolegyně Delange za výborný návrh zprávy, který předložila. A potěšilo mě také, že se ve zprávě hovoří o tom, že ten skandál s koňským masem je primárně problémem mm, podvodu. Na druhou stranu bychom neměli zbuzovat dojem, že v EU máme nějaký velký problém s bezpečností potravin, protože tak tomu není, jak tady už naprosto správně zaznělo. Další důležitý signál je také zdůraznění um, přísnějších eh, nebo nutnosti přísnějších eh, trestů v případě podvodu s potravinami. A měly by tady být také možné sankce, peněžní eh, pokuty, tak aby to bylo možné řešit. Kromě pozitivních bodů mám také několik bodů, které mi ve zprávě chybí, které se v návrhu neobjevily. Nejdříve jde o zásadní diskuzi o našem potravinovém řetězci. V první řadě eh, chci uvést, že mám na mysli podporu kratších potravinových řetězců, to znamená lokální produkty, sezónní produkty, biovýrobky. To všechno mohou být důležité prvky, které eh, nám napomohou opět získat důvěru spotřebitelů. Pak věc, která mě trochu znepokuje, já e, jsem zástupce Flander, regionu a tam je mnoho malých a středně velkých podniků, které e, představují e, důležitou složku pro naši ekonomiku a je velmi důležité, aby výrobci nebyli zbytečně zatíženi nějakým administrativním břemenem nebo dalšími Eh, pravidly, protože velká většina chce prodávat dobré výrobky, oni chtějí dodávat kvalitu a jednají v dobré vůli a tito lidé samozřejmě se nesmí stát obětí podvoku, podvodu, eh, kterého se dopouští pouze eh, několik subjektů. Hmm. Například to označení a předpisy může to mít odstrašující účinek pro výrobce, kteří vždycky jednali korektně a také zapotřebí, abychom nedopustili, aby eh, malé a střední podniky byly přetížení. Eh, Děkuji. Pane předsedo, myslím, že paní Delange vypracovala dobrou zprávu. Potřebujeme definici podvodu, jak řekla velice správně ve svém úvodu. Já mohu zmínit nařízení z roku 2000 2, kde se hovoří o označování a nikoli o spotřebitelích, ale přitom o to jde. V každém případě, když máme velké množství um, potravinářských podniků, si musíme uh, rozlišovat mezi podvodech, mezi, uh, kterým jde i pouze o finanční prospěch a druhý, kde jde o zdraví a ta druhá musí být zločin. Proč se ty podvody páchají? Protože je snaha získat finanční zisk. Eh, s eh, tím, že se špatně označují produkty a podobně. Eh, je mnoho situací, kdy Některé eh, produkty se prodávají eh, maso, jako třeba to maso, nebo eh, někdy to není označeno či baleno, ale prodává se to ve velkém a pak může být mm, smíšen třeba panenský olivový olej a rafinovaný olej a to se špatně odhaluje v malém množství. Pokud máte malé množství uvnitř velkého kontejneru, tak to může jít o hodně peněz. Mm, tento, tyto podvody se obtížně odhalují, ale je to potřeba. Ta inspekce musí být dostatečně efektivní, aby ty sankce mm, skutečně fungovaly. Jedna drobná poznámka pro paní De Lange. 27 hovoří o vyšetřování tam hovoří, a také o výzkumu, tam hovoří o univerzitách a um, mnoho univerzitních výzkumných center na tom dopracuje. Lze říci, že v Evropě je mnoho vynikajících výzkumných středisek, a protože tady máme zástupce komise, generální ředitel Tastory nám řekla, že když tady hovořila o koňském mase, že původní označování by tomuto eh, podvodu nezabránilo. Byla eh, požadavek, aby se to označovalo u zdroje. Mě by zajímalo, zda by nám, nám k tomu můžete něco říct. Mě by zajímalo, zda označování by nějak mohlo zabránit těmto podvodům. Také i u těch eh, přimíchaných mm, produktů. Dáme slovo komisi pak zpátky zpravodajce. Děkuji. Já chci um, začít tím, že poděkuji um, paní Delange. Jsme uh, rádi, že sdílí naše obavy, co se týče podvodů, potravinových podvodů. Je jasné, co je potenciální podvod, eh, co narušuje věru spotřebitela, bezpečnost, o tom nemusím hovořit. Také máme důkazy, že v případech potravinových podvodů Eh, členské státy mohou reagovat rychle, ale ty nástroje, které máme, nemusí být dostačující. Věříme, že mm, rozsazování a dobrá spolupráce v této oblasti je klíčem. Proto chci zmínit e, několik prvků našich e, kroků. Zaprvé potřebujeme kvalifikované pracovníky. S tím souhlasíme. My jsme hovořili o revizi ehm, nařízení o kontrolách, které umožňuje další rozvoj kapacit pro prosazování práv v členských zemích a také ustanovení týkající se pená, eh, penále, sankcí, tedy ty by měly být odstrašující a měly by ehm, jaksi vyrušit ty zisky. To je princip, který navrhujeme v novém textu. Současně chci říci, jako bývalý aktivní inspektor, eh, že skutečné zločince ty sankce nezastraší, protože myslí, že nebudou chyceni. Takže to je tedy eh, odstrašení pro ty, kteří se tomu, kteří to chtějí zkusit, ale pro ty, co to už dělají, tam potřebujeme spolupráci orgánů v trestním stíhání, výměnu informací, spravodajskou práci, kvalitní komise vytvořila tým pro potravinové podvody v reakci na skandál s koňským masem. My jsme eh, vytvořili IT mechanismus, který umožní službám potravinářských inspekcí v členských státech vyměňovat si informace. Ehm, pravděpodobně ve zvláštním modulu, protože musí ehm, reflektovat všechna pravidla výměně nominálních informací, což není tak snadné. Nicméně na tom pracujeme. Také jsme začali um, vyvíjet um, nebo pracovat na spolupráci mezi všemi agenturami, zvyšováním povědomí. Myslíme, že je to zásadně důležité. Také bychom chtěli, aby se toto úsilí projevilo v síti potravinových podvodů, protože to je v že se to projevuje v těch inspekcí, ale také specializovaných jednotek, jako jsou celnice a podobně, které mají spolupracovat s potravinářskými inspekcemi a při poskytování potřebných informací pro efektivní um, prosazování pravidel. Všechny tyto věci eh, se budou diskutovat na konferenci o potravinářských mm, podvodech za italského předsednictví druhé polovině 2014. Také eh, potřebujeme eh, dát k dispozici technickou expertízu. Teď se snažíme tuto technickou podporu, eh, najít její financování, aby komise a členské státy měly k dispozici příslušné analytické mm, prostředky, sekvence DNA a podobně. Všechno, co je potřeba pro identifikaci a boj s podvody. Zmínil jste několik nezbytných prvků, například harmonizovanou eh, definici podvodu nebo referenční laboratoře. Hmm, teď v současnosti probíhá proces REFIT, kde Eh, zkoumáme vhodnost legislativy tomto účelu. To bude jedním z, mm, jedna z příležitostí, kde můžeme hovořit o harmonizované definici potravinového podvodu, ale musím říci, že to bude relativně dlouhodobější diskuse, protože to bude muset harmonizovat existující ustanovení v národním trestním právu, které eh, jsou aplikovatelné na potravinové podvody. Otázka referenční laboratoře je zajímavá, mm, jako forenzní eh, laboratoř pro patrovinové podvody. Eh, tam to je asi myšlenka, která stojí k další diskusi. Jsme na to připraveni, jak jsem řekl, vítáme zprávu a jsme připraveni dále spolupracovat. Děkuji vám. Vielen Dank und abschließend die Berichterstatterin S. Děkuji a závěrem paní zpravodajka Delange. Eh, děkuji. Děkuji všem kolegům za konstruktivní připomínky. Mnohé prvky se odráží ve zprávě, ale je pravda, že možná by mohly být uvedeny nebo rozvedeny podrobněji. Kolega ze frakce SAD si přál změny v případě systému včasného varování, což už je momentálně v podstavci 29. A možná je zapotřebí se ale podívat do jaké míry tedy nesouhlasíte s tím současným textem a jak byste konkrétně chtěli text změnit. Pak eh, mnohé body, o kterých jste hovořili, tak se v textu eh, eh, objevují, jak už jsem řekla, tak ten systém čestného varování se objevil v článku 29. Platí to také k připomínkám o složitosti potravinové řetězce, O tom hovořili mnozí kolegové. Opět to najdete ve zprávě a určitě můžeme v této oblasti pracovat na tom, abychom text ještě upravili. Podvody s pesticidy. Dlouho jsme uvažovali o tom, zda to vůbec do zprávy zahrnout či ne. A vím, o jaký problém jde. Nicméně jde o samostatnou kategorii Eh, na rozdíl od těch obvyklých eh, otázek podvodů. Nicméně můžeme si ještě jednou zvážit, zda to do textu nezařadit. Pak eh, připomínka liberálů a sice um, kritický pohled na um, rozpočet na národní úrovni, který je dispozici, to se uh, ve zprávě odrazilo. Otázku ale je, zda se máme vyjadřovat k národním rozpočtům nebo ne každém případě můžeme vyjádřit naše obavy, že dochází k neustálému snižování takovýchto eh, rozpočtů. Já to vím z vlastné zkušenosti a myslím, že jsme dostali, že jsme se dostali na úplné dno, že více krátit už nejde. A v případě kontrol a kontrolní služeb eh, je třeba čelit eh, té výzvě, že i vnitrostátní vlády musí šetřit a teď jde o to, jak s těmi prostředky, které jsou k dispozici, jak eh, s nimi efektivně nakládat. A tady bych chtěla poukázat například Itálie. Tam se jim podařilo ehm, v rámci stanového rozpočtu fungovat efektivněji. Pak otázka horizontu 2020, to je také důležité, stejně jako dobrovolný kodex, eh, který momentálně existuje pro malou obchod. Všichni se vyjadřovali, o, vyjadřovali k informování spotřebitele, co jim můžeme uvést na etiketě, a jaké informace jsou nutné na označení. Myslím si, že hlavní obětí eh, podvodu s potravinami jsou ti, kteří jsou na začátku a na úplném konci, to znamená výrobci a spotřebitelé. Ti jsou nejvíce znevýhodnění těmito podvody, protože spotřebitel nedostane to, co si myslí, že si kupuje a e, výrobce nebo farmář vidí to, že e, spotřebitel nemá důvěru v, projektu, v produkty. To znamená, ti, kteří nesou nejmenší vinu, tak e, jsou největší obětí. Souhlasím s tím, co říkali kolegové k tomuto. Je zapotřebí na toto téma vést diskuzi, zda to řešit eh, označením původu. Tady se dívám také na kolegy z frakce zelených, kteří říkali, že malé a střední podniky nelze eh, nadměrně zatěžovat. Ale tady jde také o to původní označení kolegové z vaší vlastní frakce řekli, že si přejí to původní označení, označení původu. Bez ohledu na eh, posouzení dopadu o eh, té byrokratické zátěži. Takže tady vidím hm, spoustu eh, připomínek k tomu označení původu. Pokud se nám nepodaří dát dohromady text, tak se bude muset výbor ještě jednou sejít pak eh, paní Juzo, existuje celá řada eh, univerzit, které se zabývají, eh, nebo bylo řečeno, že existuje celá řada univerzit, která pracuje na různých studiích, já si je ráda přečtu. A jde o informace o zemědělství a pravosti, Eh, potravin a pak tady máme ty kriminalistické aspekty, protože tady je zapotřebí vytvořit tu vazbu. Potřebujeme jednak vědecký základ ze zemědělské vědy, abychom prokázali, zda ty výrobky jsou pravé, to znamená, že jsou tím, za co se vydávají. Protože eh, hovoří například o tom eh, zjištění, zda se jedná o biovýrobek nebo ne, ale i pokud se nám toto podaří, tak se nám to je k ničemu, jestliže tady nepropojíme s tou trestnou činností. Kontroly by měly být zaměřeny skutečně eh, vůči těm, kteří se dopouští podvodu a ne vůči obětem. To znamená, jak eh, zakročit vůči těm špatným a naopak eh, nepoškodit nevinné. To je určitě úloha, která je důležitá pro orgány a já vám ještě jednou děkuji za podporu. Děkuji paní Dalange, říká vám předsedající. 28. října ve 12 hodin lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů a 27. listopadu tady ve výboru ENVY o tom budeme hlasovat a zatím ještě nebylo stanoveno hlasování na plenárním zasedání. Tímto jsme ukončili tento bod pořadu jednání a pokračujeme k rozpravě o fungování systému povolování zdravotních tvrzení EFSA a o mechanismu navrhovaném pro předběžné konzultace na přání koordinátorů. Ti si přáli, abychom toto téma ještě stručně probrali, protože to vypadá, že potřebujeme ještě informace, nebo alespoň někteří kolegové. Poprosím tedy kolegy z EFSI, aby zaujali svá místa. Pokud si přejete, můžete zůstat přímo v sále. A já navrhuji, abychom se pustili do rozpravy. Pan Url má slovo, prosím. Thank you very much, Mr. Velice děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat za to, že jste přizvali, přizvali nás, zástupce úřadu EFSA, na tuto výměnu názoru, protože je to i pro nás velice důležité. Předseda přerušuje možná ještě zástupce komise a zpravodaj nebo zpravodajka. Hmm. Dobře, tak eh, prosím, jestli můžete začít ještě jednou. Děkuji. Chtěl bych tedy ještě jednou poděkovat za to, že jste nás přizvali na tuto výměnu názoru, protože i pro nás je to důležité, abychom si vyslechli vaše názory, vaše obavy, mm, které se týkají systému o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin. Dovolte mi připomenout, že podle nařízení z roku 2006 je cílem zaručit eh, účinné fungování vnitřního trhu a zároveň poskytovat vysokou úroveň ochrany spotřebitelů. To je tedy účelem nebo rozsahem působnosti tohoto nařízení. A v rámci tohoto rozsahu obdrželo eh, eh, obdržela EFSA více než 4600 takovýchto tvrzeních byly to vlastně dotazy, které přiložily členské státy nebo komise. To je obrovské číslo, mnohem větší, než jsme čekali. My jsme očekávali tak zhruba tisíc takových tvrzení. EFSA souhlasila nebo dokončila eh, do, dokončila posuzování asi 2800 eh, tvrzení pak tam ještě byly přípravky na ochranu, e, nebo botanické přípravky, to jsme zatím ještě pozastavili. Takže měli jsme obrovské množství práce, ale zatím se nám dařilo dodržovat lhuty, které jsme dohodli s komisí. jste tedy ten člátenek, ehm, podle kterého se posuzují tvrzení, článek 13.1, ehm, byly také zveřejněny vědecké ehm, vědecké posouzení. Pak je zde nový článek 13,5 a článek 14, který se týká snižování rizika nemocí a také rozvoje nebo vývoje dětí. Tak tady jsme obdrželi více než 417 žádostí, takže není to tak obrovské číslo, ale i tak je to mnoho práce. Z těchto 417 eh, žádostí 46 bylo schválena a některé také byly staženy během celého toho postupu evaluace, e, když EFSA chtěla ještě další podrobnější informace. Co se týče těchto specifických zdravotních tvrzení, zde je lhuta pět měsíců od okamžiku, kdy obdržíme žádost, až do vynesení našeho stanovisku. A pokud chceme požádat ještě o doplňující informace, tak se vlastně jak si přetrhne nebo přeruší ta lhuta a ta lhuta se celkově ještě prodlouží o dva měsíce. Pro ty žadatele to má také velké e, dopady, protože lhuta pro dokdy musí ti uchazeči předložit ty doplňující informace, to je vlastně pouze 15 dní, e, což e, je velice krátká doba. Cílem bylo, aby se to všechno urychlilo, ale i pro ty samotné žadatele je to dost krátká lhuta. Dále, co se týče žádostí, eh, která se týkají probiotiky, tak musíme říci, že užíváme stejné vědecké metody jako pro ostatní přeskoumávání ostatních zdravotních tvrzeních. Máme tedy stejný přístup eh, ke všem zdravotních tvrzeních a to se vlastně ukazuje i v tom nařízení. Zatím ohodnotila eh, EFSA více než 3000 žádostí, které se týkají probiotik. Ehm, bylo tam zhruba asi 40 takových tvrzení, jaké to má eh, dopady, jak to, jaké to má pozitivní důsledky. Jde o to, že ty kmeny, které byly používány pro ty žádosti, nebyly ještě dostatečně posouzeny. Ale to většinou vedlo eh, k zamítnutí těchto žádostí, které mm, usilovaly o uznání probiotických účinků. Pak zde také byly určité žádosti, které byly předloženy EFSI za, eh, eh, na posouzení, ale tam tedy jsme zamítli ta tvrzení a nedošli jsme k názoru, že to má probiotické účinky. Z pohledu EFSI tedy celý ten systém funguje dobře. V právních ustanoveních se také počítalo s tím, že budeme využívat veškeré vědecké poznatky a údaje. To o tom jasně to nařízení hovoří. A také je zde požadavek, že naše posuzování, naše hodnocení musí mít eh, co nejvyšší standard. Pokud mají být ta posuzování harmonizovaná, tak je také důležité, tak je také ten systém, že tedy ty žádosti e, jsou posuzovány EFSO a nikoli jednotlivými členskými e, státy a jejich orgány. Myslím si, že Evropa zde stanovila jakýsi normativ pro zdravotní tvrzení. Myslím si, že ten evropský systém e, je dobrý v porovnání s ostatními zeměmi a ostatními, i ostatními kontinenty. Myslím si, že náš systém usiluje o nalezení rovnováhy mezi ochranou vnitřního trhu a mezi e, úsilím chránit co do nejvyšší míry spotřebitele. Domnívám se, že komise společně s EFSO mohou považovat tento systém za úspěšný. Myslím si, že můžeme být hrdí na to, co se nám podařilo dosáhnout eh, za tuto dobu ohledně nebo v oblasti zdravotních tvrzení. nächstes äh, erhält dann die Kommission das Wort. Děkuji. Další na řadě komise. Thank you very much. My... Děkuji, já budu velmi stručný. Ještě jednou připomenu to, co je napsáno v článku 6.23 nařízení a tam je hovořeno, že tvrzení eh, má vycházet z obecně uznávané vědeckých poznámků a má jít o nejvyšší možný standard a má to být za to v potaz. Komise si myslí, že činnost EFSI skutečně naplňuje to, co je stanoveno v tomto mandátu. Myslíme si, že postupují v souladu s tímto pravidlem. A pravděpodobně je důležité zopakovat, že ten rozsah práce jsme nepředpokládali v takovém množství, v takovém rozsahu, ale přesto jsme došli k závěru, že to že šlo úspěšnou činnost a že eh, nařízení je dodržováno. Děkuji. Děkuji, teď máme dvě přihlášky do smlouvy na Juzo, na Juzo a Madame Rothberend, eh, a pak Julie eh, Elling a pak Melbourne. takže je Děkuji, pane předsedo. Především chci um, přivítat um, současného ředitele EFSA v komisi a poděkovat jim, že mezi nás přišli. Um, EFSA je, pracuje velice transparentním vědeckým způsobem, má velice eh, vysokou úroveň vědeckého eh, posuzování a proběhla celá řada vědeckých schůzek, byly zodpovězeny všechny žádosti, které jim byly předány. Ale co se týče tématu dnešního jednání, jak nám připom- bylo připomenuto na schůdce koordinátoru, tak tady máme důležitý problém. Mnoho, mm, bylo podáno mnoho žádostí, um, delegací, které nebyly schváleny a teď se nacházíme v situaci, kdy současná míra jak um, mm, mm, jaksi vědeckých eh, opatření ne, nefunguje správně. Eh, pokud je produkt um, odpovídá kritériím aplikovaných um, Evropské unie, tak uh, je tvrzení tedy schválené. A co se týče konzultací EFSA o vědeckých požadavcích, tvrzení týkající se um, cíle, v případě um, léčiv, Evropská agentura pro léčiva se neschodla s EFSOU, a takže pro biotika, s, pro, třeba pro konzumaci lidí a které obsahovaly antibiotika. Takže co, v čem byl ten problém? Byly ty petice nesprávně prezentovány? A nebo to nebylo správně označeno? Znamená, něco se tam stalo, když jsme protože jsme tady čelili závažnému problému. Proto se domníváme, že um, předběžné konzultace před podání kandidatury by mohla vyřešit celou řadu problémů předtím, než e, dostanou od ESA negativní odpověď. My věříme, že z mnoha důvodů, protože jsou tady i vědecké zprávy a podobně. Pokud je skutečně, mm, mm, má to prospěšné účinky, jako třeba mají probiotika, tak eh, je to možné, ale to nebylo prokázáno. Žádné z těch tvrzení se ještě nedostalo na konec toho řízení. Vzhledem k tomu, že tady máme zástupce komise, tak komise právě publikovala nařízení 907, které vstoupí tento týden v platnost, které se týká dalšího aspektu toho problému, ehm, které by také mohlo hm, se týkat probiotik. A to jsou eh, genetické přenašeče. Já se chci zeptat, zda eh, tento genetický konce může používat pro probiotika. Ve vašem návrhu říkáte, že jsou to potraviny nebo nápoje, které eh, pokud se přidají do kvašeného mléka, tak kvasí. A je to vlastně jediná složka toho, té potraviny. Můžeme to použít jako genetický deskriptor. Um, mě by zajímalo, to je otázka trochu komisi, mě by zajímalo, na to odpověď, zda je možné vyřešit tyto problémy. Co se, když diskutujeme o e, zdravotních tvrzeních, tak e, to samozřejmě velice, e, to velice sporné téma, paní Gerling. Děkuji. Já tady mám e, otázky k řadě, celé řadě věcí. Nejprve chci říci, že žádn, nic z toho mě nevede k závěru, že by EFSO mm, fungovalo špatně nebo že bychom měli důvod se znepokojovat, že nepostupují podle mm, legislativy. Nicméně ta legislativa nepředepisuje všechno, je tam mnoho rozhodnutí, která padla. Otázka, jak se to interpretuje. Nejsou to tedy jasné eh, věci, eh, protože se tam třeba říká obecně přijatelné vědecké důkazy. Jo, tak o tom se dá diskutovat, o významu této definice, protože co může být všeobecně akceptované v jednom státě, nemusí být v jiném. Ale vždy tomu tak bylo, že to bude obtížné. Nikdo nic jiného netvrdí. Nicméně, Způsob, jakým se to interpretovalo, nejvyšší možné standardy například, to nepochybně mm, způsobilo problémy. A je, toto je legislativa na ochranu spotřebitele a já chci chránit spotřebitele. Ale některé výsledky té práce EFSA byly překvapivé a to je velice mírně řečeno. Já si myslím, že zamítnutí každého tvrzení o probiotiku je překvapivé. Překvapuje to mě i mnohé další. Já jsem to zmínila na koordinátorech. Mě osobně eh, jeden z nejlépe kvalifikovaných gastroenterologů v Británii doporučil používat Don't say from that EFSA. Probiotika současně EFSA to ne, nemůže tam eh, schválit to tvrzení, takže tady je nějaká chyba v interpretaci. Já jsem se snažila najít um, možnost zlepšení a um, vidím, že tady řada oblastí, kde je problém. A první, co mě napadá, EFSA to akceptovali, pro mě osobně, já jsem to slyšela, jak to řekli i veřejně, na začátku měli problém s objemem, s mm, mm, schopností reagovat rychle, byl tam, byly tam mm, poždění a problémy. Proto bychom měli eh, uvažovat o tom předběžném těch předběžných žádostech to teď neexistuje. Probíhá to nějak neformálně a bylo by dobré, kdyby to, tam, kdyby to tak bylo od začátku, protože mnoho žadatelů mm, do toho šla trošku slepě. Jeden příklad. Uh, Bran, ovesné uh, eh, ločky, Eh, že snižuje, snižují riziko lečních chorob. To bylo zamítnuto, protože tam nebyla vazba na ehm, příčisku. Eh, tento obecný produkt snižuje cholesterol. To bylo akceptováno, protože to je prostě v to střední část té skládačky. Ehm, je eh, smutné, že to trvalo tak dlouho. Kdyby tam byla nějaká předběžný postup, tak by to bylo lepší. To předběžný postup je údajně příliš drahý a mm, vlastně vede, zavádí to v tom smyslu, že si myslí, že to bude pozitivní a pak to není. Ale EKM mají přesně etablovaný před, předběžný postup, je tam tam přesně popsáno pro žadatele a já nevidím důvod, proč bychom my neměli žádat EFSA, aby to požadovala za integrální součást toho postupu a mě by zajímal jejich názor na tuto možnost. Zda si myslí, že by to pomohlo. Já e, nemůžu tedy jaksi přestat než se vrátím k těm nejvyšším možným standardům. Samozřejmě s tím nikdo nemůže polemizovat. To samozřejmě chceme pro spotřebitele, ale jsou tady problémy. Eh, ohledně toho, co to je. Um, náhodné kontrolní je to vhodné produktu jako třeba glukóza, protože vy Eh, protože máte třeba populaci, která vede nějaká, nějaký potravinářský doplněk, aby zůstala zdravá, což je něco jiného než lék, který dostávají lidé, kteří jsou nemocní a vy posuzujete, jak účinný je ten lék na tu nemoc. To je něco jiného. A tím, že půjdeme touto cestou, tak jdeme špatně, jim směrem. Já myslím, že bychom tady mm, měl probíhat nějaký dialog s EFSA, aniž bychom otevírali tu pandořinu skřínku. Můžeme se podívat tedy na to, jak to ehm, ovlivnilo výsledky jejich reakce. Ehm, protože miliony spotřebitelů to používají. A já si nemyslím, že to je eh, jaksi eh, produkt, eh, který nemá žádný účinek, ale naopak je to prospěšné, stejně jako probiotika. To má to prospěch. Není to demonstrované nějakými procesy, které v současnosti používáme, ale nesnažím se tvrdit to obejít a tvrdit, že, když já, že já věřím v probiotika i bez důkazů, ale v současnosti nemáme ten správný postup a na to se musíme podívat. Vielen Dank. Dagmar Rotberend. Well. Paní Rodberen, Dobře, kde bych začala? Ráda jsem, když slyším, že někdo, kdo není tak dlouho s EFSou, Eh, tak dlouho, jak existuje, že můžete být hrdí na práci EFSU, ale já si myslím, že možná bylo, eh, nebylo na škodu být trochu skromnější. Eh, dostávám se totiž k tomu, co říkala paní Gerling. Když se podíváme na začátek legislativy o tvrzení, tak to nebylo zrovna úspěšná věc, nic, na co byste mohli být hrdí, a to z celé řady důvodů. Já uznávám a akceptuji to, že došlo ke změně ve struktuře EFSI, byť to nebylo snadné, Myslím, že to trvalo dlouho a bylo velmi obtížné dosáhnout větší transparentnosti, větší eh, vědecké kvality. Nic nešlo úplně hladce, snadno. A cením si, a teď mi omlouvám se to, že tak říkám, ale cením si toho, že výkonný ředitel už eh, tam není. Udělala obrovskou kus práce a já jsem sledovala její práci s určitou sympatizující kritikou, ale k té agendě a s veškerou laskavostí k mým kolegům a k mojí kolegyni, tak tady nejde o probiotika, ani o GMO, ani tyto produkty nebo geneticky modifikované systémy. Pokud eh, se komise jako nebude dnes cítit na to, aby to zodpověděla, tak eh, to plně chápu. My totiž dnes diskutujeme obecně o systému a to také e, zařadili koordinátoři, nebo na návrh koordinátorů to bylo zařazeno pořád jednání, jde o fungování mechanismu. A paní Gerling přišla právě s příkladem probiotik. Já jsem právnička, nikdo z nás není vědcem, abychom řekli, že ta eh, klasifikace byla zda je v pořádku nebo ne, zda o věci týkající se jednotlivých tvrzení byly v pořádku nebo ne. Slyšeli jsme o více než 300 eh, požadavků a nic z toho eh, nebylo dostatečně koregováno. A jak je to možné? Jak je možné, že to není dostatečně charakterizováno, specifikováno? A tady bych poradila něco, co by mohlo pomoci. Nechci se okamžitě uchýlit kritice. Nemohu posoudit, zda ty žádosti byly odůvodněné nebo ne, protože to nevím. Ale pokud jste přesvědčeni o tom, že ty kmeny nebyly nebyl dostatečně charakterizovaný, tak jak může být výsledek takový? Když jsme měli tu diskuzi, kdy to probíhá jak ping-pong, protože já přemů, už očekávám, co řeknete, tak řeknete, no tak jde tady o poplatky, ale moje první otázka na pana Udla je, protože vy tady zastupujete výkonného ředitele a není žádným timestem, budete pravděpodobně Ehm, uchazečem o tuto pozici. Nemusíme se na nic hrát, protože nemáme na to čas. Takže jak to je s poplatky? Já si myslím, že to je závažné, závažná chyba, že EFSA nemá poplatky. A já jsem ta poslední, která by říkala, že agentura je příliš blízko k odvětví, k průmyslu. A nevím, jak bych eh, mohla k vám přistupovat jinak než k EMIE nebo k jiným agenturám. Požádáte komisi, aby věci znovu zvážila? Já vím, že bylo provedeno posouzení dopadu, ale výsledkem byl politický výsledek. Já vím, kdo nebyl pro poplatky a musím připustit, že jsem nebyla okamžitě přesvědčena, ale pak jsem si říkala, ano, měli bychom zavést poplatky. Já jsem neměla důvěru v FSL, e to byl ten problém, protože jsem nevěděla, co se stane s těmi finančními prostředky. Ale potom, když jsem hovořila s některými zaměstnanci, tak eh, já doufám, že tam došlo ke změně. A že se eh, změnilo i vedení ve výboru. Takže já jsem přesvědčena o tom, že poplatky by zavedeny být měly. Pokud, pokud byste byli poplatky, co s nimi budete dělat? Co si tedy počnete s těmi penězmi. Takže měli byste potom pracovat za, eh, pro dobro těch žadatelů. Tak to dělá ECHA, tak to dělá EMA. Mají tedy ty postupy předběžného schválení a myslím si, že tento postup byste měli být. A to je takový postup, který byste měli přirozeně nabízet. Teď, jak je to s vaším uh, systémem helpdesk, s vaší asistencí? Um, já samozřejmě nechci snižovat eh, vaše služby, které jste nabízíte? Ehm, měli byste být schopni informovat, jak to bude probíhat, jak to bude dlouho trvat a tak dále. Je to velice důležité a je to velice eh, také prospěšné, ale ta, to poradenství eh, v tom, v tom helpdesk, to není vědecké poradenství. Myslím si, že to je takový systém poštovní schránky. Myslím si, že potřebujeme nějaký systém, který poskytne opravdové odborné poradenství. Pokud během toho postupu předběžného schvalování, ať už to budeme nazývat jakkoliv, uspořádáte třeba určitou schůzku s tím žadatelem a řekněte, a dejme tomu, budeme teď mluvit o těch probioticích, můžete jim říct třeba, ano, hovoříte jste, že tady máte tento kmen, to zní zajímavě, ale my potřebujeme, abyste zde měli tu a tu studii, abyste prokázali jejich účinek. Protože jak oni mají vědět, co potřebujete, co vás přesvědčí, přece vám nedokážou číst myšlenky. A to je právě důležité pro tento postup eh, předchozího, eh, předchozí konzultace. A také je důležité, abyste byl větší, eh, lepší dialog mezi EFSA a mezi žadateli já nejsem ani žadatel, já jsem prostě někdo, kdo stojí mimo, i když mám určité znalosti o tom, jak to funguje. A já mám takový pocit, že vás vlastně ti žadatelé jaksi obtěžovali. Říkali jste jim, tak dobře, můžete nám dát tu žádost, ale nesmíte nám volat. My vám teprve, my vám budeme volat sami. Pokud nám budete volat a budete se ptát, tak vlastně vás dáme na jakousi takovou naší černou listinu. Mám pocit, že to takhle fungovalo. Takže co s tím udělat, jak to zlepšit. Myslím si, že by zde měla být ten postup předběžného, um, předběžné konzultace eh, pro naprosto všechny um, žádosti, nemus, nesmí se týkat pouze biotek. Teď mi na to asi namítnete, že na to nemáte dost financí. Já osobně, pokud se podívám na plán vašich pracovních míst, tak bych vám možná klidně mohla trošku pomoci, trošku to tam přeorganizovat a myslím si, že pak byste to zvládli. Vím, že už nejste v té samé situaci, jako když ta legislativa vstoupila v platnost. Vím, že to není tak, že by vaši lidé neměli co na práci nebo že by, že by nepracovali dostatečně. Ale zároveň třeba Emma dělá mm, práci navíc, má na starosti ještě farmakovigilanci a nedostává za to nic navíc. Takže si myslím, že byste měli uh, se vz, jak si vzmužit a jít za komisí a požádat je o víc financí. No a co se týče já vím, že vždycky se už se na mě trošku díváte netrpělivě, protože vždycky hovořím velice dlouho, ale chtěla bych ještě říci, eh, že o tom vlastně už hovořila paní Julie Gerling, hovořila o rozdílu mezi potravinách, mezi potravinami, mezi potravinovými doplňky. Potravinové doplňky eh, mají jiný účel a Pak eh, jsou zde ještě ty ještě um, určité věci, které podle mého názoru opravdu nemají žádný účinek. Dobře, říká předseda. Pan EFSA, das Wort geben. Dobře, já bych teď předal rád slovo EFSA, aby mohla zareagovat na otázky, připomínky a poté přijde na řadu komise, pokud si bude přát. Prosím, pan Url. Děkuji za slovo, pane předsedo. Myslím si, že už jsme se vlastně okamžitě bezprostředně dostali hned do druhé fáze naší diskuse. Teď hovoříme o, té, o tom postupu, mm, povolování. Myslím si, že jsem nejprve se vyjádřím k vašim komentářům obecně a pokud to bude zapotřebí, tak se ještě vyjádřím k některým bodům specificky. Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že pokud chceme posilovat inovace v Evropě a pokud chceme posloužit našim klientům, tedy těm žadatelům, tak eh, bychom měli posílit tu fázi, která je před vlastním podáním žádosti. Ale není pravda, že EFSA v tom směru nic neudělala. A paní Rodberend, není to ani tak, že bychom poskytovali v této fázi pouze takové informační mm, pouze informace. To není tak. Máme například různá fora, máme na naší webové stránce možnost e, dotazů a odpovědí. Už jsme odpověděli více než pět tisíc takových dotazů. Také pořádáme semináře pro naše klienty a také Například v listopadu tohoto roku uspořádáme speciální seminář, který se týká právě toho, jak dokládat vědecké poznatky. Takže já si myslím, že my opravdu se snažíme klientům vysvětlit, jak ten systém funguje a jak také připravit lepší žádost, což je samozřejmě potom výhodou i pro nás, protože pokud nám žadatel předloží kvalitnější, zpracovanější žádost, tak pak nám ulehčí práci. Jeden velice důležitý bod zní, místa bychom se měli scházet jednotlivě s jednotlivými žadateli, s jednotlivými firmami. Tady je to trochu problematické. Podle mého názoru se jedná o věc, která je problematická z právního hlediska. Je zde třeba agentura EMA, ale ta má naprosto jasný mandát nařízení, který se týká právě toho systému povolování a té první fáze a netýká se to pouze těch poplatků. EMA má prostě právní rámec, který umožňuje a dokonce ji i nařizuje, aby podporovala inovaci eh, farmaceutického oboru a tím pádem, aby také se více um, aktivněji účastnila té Mm, předchozí fáze, ale naší agentu našeho úřadu EFSA, my tam takový právní rámec nemáme. Pak je zde ještě něco, co bych nazval reputačním rizikem. Pokud bychom se setkali s nějakou konkrétní firmou ještě předtím, než je schválena jejich žádost, a té schůzky by se zúčastnili ti hlavní eh, paneloví členové, tak tady bych, tady bych eh, se toho bál, protože si myslím, že nejde aby členové panelu poskytovali nějaké poradenství těm žadatelům. Ti eh, členové panelu pak budou vydávat eh, to samotné posouzení a musí být co nejobjektivnější. V minulých letech jsme velice museli eh, se velice zlepšit v tom, abychom doložili, že naši odborníci jsou nezávislí. A teď byste to chtěli narušit, ten systém. Já si myslím, že by tam opravdu měla být existovat, že by tam měla existovat ta čínská zeď, ten neprostupný systém izolace v tomto bodě. No a pak jste ještě hovořila o finančních otázkách. Proběhlo posouzení dopadů a výsledkem toho posouzení dopadů však není nic, co by se nějak týkalo poplatků. Nevím, Myslím si, že teď prostě pro, nemáme žádnou možnost hovořit o poplatcích. Možná tomu tak bude v budoucnu, ale zatím prostě žádné poplatky nejsou. Samozřejmě, že je zde otázka zdrojů. Pokud bychom třeba pořádali každý rok 300 schůzek, která se týkají toho povolení, toho před, předběžného nebo toho poradenství před, před eh, podáním žádostí, Ehm, těch schůzek by zcela jistě bylo hodně, že netýká se to pouze probiotik, ale ještě dalších schůzek a pokud by se ten počet ještě navýšil, tak samozřejmě, že by to mělo dopad na naše zdroje a s tím, jaký máme plán pracovních míst a jaký máme rozpočet, to nepovažujeme v této chvíli vůbec za proveditelné. Musíme tedy najít jiné prostředky, abychom dosáhli toho společného cíle, kterým je zlepšit komunikaci s žadateli, zlepšit jejich informovanost, a netýká se to pouze odvětví probiotik, ale všech, kteří um, k nám předkládají um, žádost o, nějaké, o schválení nějakého tvrzení a chtějí to podložit vědeckými poznatky. Eh, já bych tedy chtěla říct, že opravdu jsem velice zdráhavý ohledně té možnosti, abychom se jednotlivě, my jako zástupci EFSAS, eh, ještě scházeli jednotlivě s těmi žadateli. Na to bychom potřebovali právní režim. Děkuji. Komise, přejete se se vyjádřit. Eh, máme ještě čas do 18.30 pro další kolo. A můžeme opakovat, co už to tam Hudin. V každém případě komise vítá se stávajícího právní letech jsem zjistil, že otázky, které se řešily, takže bylo možné je vyřešit už v té mm, předběžné fázi jako výsledek hodnocení. Nemohly být, pardon, protože eh, nebyly známy. A to je věc, kterou třeba také vzít v potaz. Nebudu se vyjadřovat k poplatkům. Víte, jaké je stanovisko komise, to se nezměnilo ale zopakuju asi jednu otázku, která se toho týká. A tady jde o to, že nejde pouze o příjem, ale také o to, zda to skutečně povede k navýšení dostupné kapacity EFSI. Eh, výslovně eh, mi byla položena otázka, pokud jsem to pochopila, pochopil správně, správně těch eh, generických deskriptorů, a to souvisí s danou otázkou, ale nejde o eh, ta zdravotní tvrzení ve skutečnosti. A jak víte, toto rozhodnutí přijme komise a parlament na základě kritérií, která vyhodnotí členské státy, v EFSA. A proto moje odpověď zní, pravděpodobně není možné vyloučit to, že v některých případech to může část problému vyřešit, ale nevidím to jako obecné řešení problému, o kterém dnes hovoříme. A je těžké a priori eh, hovořit o výsledku nařízení, takže více k tomu říct se nemohu. Ještě se vrátím k obecnému přístupu v té předběžné fázi, eh, kde eh, usilujeme o zjednodušení pokynů, které jsou velmi složité. Víme, že žadatelé se někdy stěžují, že i v případě, že dostanou dané informace, tak jsou tak složité, že zařeší otázku výkladu a porozumění. A proto musíme eh, spolu s EFSO pracovat i v tom současném rámci na tom, jak to změnit na nějakých dalších krocích. Pak eh, jsem se vyslechla tu otázku individuálních konzultací a vnímání eh, nezávislosti EFSI a to si myslím, že je velmi závažná otázka. Děkuji, nyní začínáme další kolo. pak Začíná Dagmar Ben. Komise je vždycky legrační. E, Tom, takovéto schůze mi vždycky přinášejí trošku světla do života. E, na jiném, za jiných okolností bych požádala ne vás, ale vaši hierarchii, abyste vysvětlil, jak nezávislost EFSA je ohro, by ohrožily poplatky, ale nezávislost EK s úředníkem komisí nebo nezávislost EMA je ohrožena. Není ohrožena tedy. To jsou podobné případy. A buďme si, buďme upřímní. My všichni víme, proč to hodnocení dopadu k eh, poplatku bylo negativní. měli bychom být aspoň upřímní. Možná e, teď je více důvěry v práci EFSA, pokud komise není připravena to znovu zvážit, tak poslanci jsou. O tom jsem přesvědčená, paní Gerling, paní Ayuso byste měli o to zájem, protože já nevidím důvod, abychom měli tři agentury s klienty, z eh, průmyslu. Samozřejmě je to otázka veřejného zbrávní. EMA, EKA, eh, farmakodohled, eh, chemikálie, EFSA. Ale to je prostě součást práce mm, přímých kontaktů s průmyslem, hodnocení předběžného posouzení. Oni příprava rozhodnutí komise. A mě, no, já bych považovala za lepší, kdyby komise e, byla koherentnější, kredibilnější, kdyby aspoň našli jiný důvod, proč jsou proti poplatkům ze psa. Já si nemyslím, že by instituce měly za to platit, ale mám pocit, že Ehm, klinická položka se změnila, EFSA se změnila, je to mnohem lepší orgán, než byl před pěti, sedmi lety, o tom není pochyb. My mě všichni znáte, já jsem velmi otevřená. Já nedělám tajnosti s tím, co si myslím o EFSA. A oceňuji práci EFSA, jistě by se to dalo zlepšit. A chci říci, že vaše Eh, odpovědi na vašich websiteu, dobře, nejsou špatné, ale nějak mě to neohromilo. A když mluvíte o individuálních schůzkách, tak že, to je pro vás, že se vám to nelíbí, ale to je váš účel. Vy posuzujete jednotlivce ve svý, v těch žádostech, nikoli kolektivní žádosti, ale individuální žádosti. A vaším úkolem je eh, s, těm, s tím jednotlivým žadatelem o tom jednat. A máte pravdu, není to, nemáte to ve stanovách. Eh, když se schvalovali stavnovy EFSA, tak se to přesně pamatuju, protože já jsem byla v nemocnici poprvé v životě na začátku roku 2000. Mm, mm, Edward z, tenkrát odvedl vynikající práci, ale jasně jsme udělali nějakou chybu. Velká chyba byla, že to je jediná agentura, která, regul, která připravuje Eh, kde nejsou zastoupeni poslanci na, ve správní radě. Já jsem si vždy myslela, že to je chyba. Vždy jsem to říkala, velká chyba eh, je, že nemáme jasnou představu, co by měla ESA dělat. Já to mohu omluvit jenom tím, že to bylo všechno tak nové a mohu eh, znova požádat naše členy, že se to mění, to nařízení té regulace. Měli bychom při nejbližší příležitosti to změnit. To můžeme. Není to nikde pevně fixně dané. Nemá. Vy jste z Rakouska, z Německa, tam všichni dodržujeme zákony, to je hezké, ale jenom proto, že to není to tom nařízení, neznamená, že to máte zakázáno, takže tak to neargumentujte, prosím. Pak říkáte, že by to neměl být někdo z nějakého panelu, protože to by bylo obtížné, protože to pak hodnotí. Samozřejmě. Emma, a já znám Emma dobře. Vždycky tam je někdo z, z CHP. Nemyslím pan Razi, ale byla bych překvapena, že kdyby tam někdo nebyl z toho CHP z příslušného orgánu pro léčiva. Bych byla velmi překvapená. O, o to jde, aby řekli, že dobře, ta studie nebude stačit. A vaše reputace, vy máte velké obavy o vaši reputaci. Spoustu věcí se můžete bát, jistě, ale v toto to není. Jedna zajímavá otázka, jak omezit, eh, kdybychom řekli, dobře, budeme dělat eh, předběžné konzultace, jak je omezit. Pokud byste měli poplatky, bylo by to snadné, protože by přišel jenom někdo, kdo by byl připraven zaplatit poplatek. Pokud nemáte poplatky, tak vidím problém. Jak to by se muselo řešit? Pokud by si někdo přál individuální předběžnou konzultaci, kdo by to, aby, aby to bylo transparentní, právně v pořádku, to nevím. U těch poplatků bych neměla problém, protože peníze e, to zajistí, kdo to zaplatí, bude to mít. Měli byste i zdroje na to. Možná byste mohli znovu použít helpdesk. protože ne, to tam nevynaleza, nevynalezáte kolo. Dobře. Teď EFSA dostane slovo, pak komise, paní Gelling, pak paní Ajuzo. Děkuji, já myslím, že je zajímavé. Eh, paní Roth tady má obrovské zkušenosti od začátku EFSA a já, kdo mám velice mm, omezené zkušenosti, mm, jenom té doby, co jsem tady v tom výboru a parlamentu, ale obě jsme dospěli v podstatě ke stejným záměrům. Nemyslím, že to je historická záležitost nebo nějakého odmítání, ale je jasné, že to je logický proces. které, který můžeme zlepšit, aniž bychom nutně museli eh, eh, aniž bychom dělali nějaké zásadní velké změny, ale abychom, aby to dobře fungovalo. To, tady o to jde v těch diskusích. U těch předběžných žádostí a během mm, žádostí eh, asi není velký Mm, rozpor, protože když se vrátím k dokumentu eh, z EFSA eh, z doby před 18 měsíci, kdy jsem to otevřela, a jedna věc, eh, co EFSA dělá, že žadatelům poskytuje další pokyny a také v dialogu probíhají konsultace a pokud to je vhodné vědecká setkání. To mi bylo tehdy řečeno. Já jsem tady čekala, až se to tady vyvine, až že to bude přirozený proces, eh, že tyto diskuse budou tedy potřeba. Ale to se nestalo. Nevyvinulo se to tak, jak se to, mm, jak se očekávalo. Možná tam jsou dobré důvody. V principu bychom se neměli e, přijít, ale já jsem měl možnost sledovat výbor eh, při práci, když posuzovali ta tvrzení. Myslím, že dělali svoji práci dobře a také vím, když jsem s celou řadou lidí o tom jednala, takže rádi budou s těmi žadateli hovořit, protože ten, to zlepší nakonec ten proces pro všechny spotřebitele, parlament, komisi, EFSA. Takže um, já to vnímám tak, že nemáte nějaké zásadní námitky, máte ale námitky jednotlivě jednat s žadateli individuálně, což já nechápu, nevím, jak to vyřešit, protože to musí být o jednotlivých a individuálních žadatelích. To je ten proces, tak to funguje, jinak to není možné, ale jistě najdeme způsob, jak by to mohlo fungovat. Takže to beru tak, že jste ochotní je tady implikace zdrojů potřebných. To také chápu. Mm, eh, chápu, že vám bylo řečeno žádné poplatky, ale všechno se dá změnit. Pokud je dobrý důvod, můžeme to měnit. Práce se mění obrovským způsobem. Eh, práce, kterou děláte v tomhle, se něco jiného, než o tom, čem mluvila Pilar a podobně. Takže je vhodné eh, mluvit o těch poplacích třeba eh, za část vaší práce, částečné poplatky. Proč k tomu nepřistoupit takto? Mm, pokud bychom tedy mm, uvažovali trošičku eh, logičtěji, asi bychom to vyřešili. Vidím, co mm, děláte v oblasti botaniky, co máte před sebou. Já bych chtěla, aby abychom měli systém, o kterém jsme si mysleli, že bude fungovat, bude lepší a s tím byste systémem byste pak pracovali, to by bylo užitečné pro vás i pro nás. Dank und unsere Kontaktfrau. Děkuji. Kontaktní osoba z EFSU a pak eh, opět EFSA. Děkuji, pane předsedo. Já si cením zkušenosti paní Rothberend, cením si také to, co tady řekla. Hmm, tento materiál k FC eh, je mi jasné, že paní Rothberend má velké zkušenosti. Na zasedání koordinátorů eh, zazněl také tento problém, Eh, který se týkal tvrzení o probioticích. A tam už se něco naznačovalo, ale nyní konkrétně k předběžným konzultacím. Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že tyto předběžné konzultace jsou potřebné, ale není nutné, aby byly individuální pro jednu firmu nebo pro nějakou skupinu podniků se stejným cílem. A tady souhlasím s paní Rothbernd. A myslím si, že ten nápad s poplatkami je dobrý. Jestliže nějaký podnik za předběžnou konzultaci zaplatí, tak je pravděpodobně, že eh, ty vynaložené prostředky ušetří v pozdější fázi a může to pro něj být eh, ekonomicky výhodné. A nebudou potřebovat další eh, zbytečné konzultace ze strany žadatelů. Pán předsedající, ještě jednou zástupce FSI, pan Ur. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím to shrnout a myslím si, že se tak nelišíme v naší diskuzi, protože naším cílem je zlepšit služby, máme stejný cíl, zlepšit služby poskytované žadatelům a jak paní Gerling poukázala, mm, nebo jak zdůraznila, tak jdeme stejným směrem, máme stejný cíl a myslím si, že zmínila něco, co je velmi důležité. Možná, že není v konečném důsledku nutné hovořit s jednotlivými žadateli nebo podniky v té první fázi. Možná, že by stačilo komunikovat se skupinou podniků nebo s odvětvím eh, se stejným zaměřením, pokud je o ty žádosti. A určitě by to přineslo výhody v oblasti zdrojů, protože bychom mohli ve workshopech vytvořit skupiny, eh, se skupit některá odvětví, se stejným typem hm, žádostí. To by mělo dopad na zdroje. A také by to mělo dopad na vnímání naší nezávislosti a to je podle mě kroku předu. A já jsem rád za tuto rozpravu, protože je důležité, abychom věděli, jaká jsou vaše očekávání. V podstatě tedy mohu říci, že hm, to vidíme stejně. Alespoň pokud je o EFSU, tak vám mohu slíbit, že uděláme, co bude v našich silách, Ehm, paní Gerling hovořila o eh, zlepšení. Ehm, já myslím, že zlepšíme naši komunikaci na webových stránkách prostřednictvím workshopů. My už jsme na tom začali, už jsme se zlepšili, byť to nebylo tak viditelné na venek. Na druhou stranu musím říci, že ehm, mm, lidé pracovali poslední čtyři roky na těch zdravotních tvrzeních a neměli jsme kapacity. Byly asi, byly asi přes čtyři tisíce takže jsme neměli tolik času na pokyny. Nicméně ten dokument z pokyny revidujeme, tak aby byl konkrétnější, jasnější. Mm, podíváme se na ty ožhavější eh, pokyny, jako je imunita, ehm, Možná, že nejsme dost rychlí a Vždycky je prostor pro to se zlepšit, ale myslím si, že v konečném důsledku dosáhneme cíle, v kterém jste tady dnes hovořili. Děkuji za slovo. Vielen Dank. Ähm, ich weiß nicht, gibt es weiter? Pan předsedající, máte ještě nějaké doplňující dotazy někdo? Času máme dost, do půl sedmé. Um, I EFSA ostatní si vymezili čas do půl sedmé. Tak teď eh, je pravda, že už je mi opravdu trapně, že se znovu hlásím o slovo, ale myslím si, že bychom si zde měli čistého vína. Vy říkáte, že by tedy bylo možné nesetkávat se s jednotlivci, ale se skupinou firem při té schůzce. Pokud někomu řeknete, že třeba určitá studie stačí pro mm, otázku nějakých těch kmenů probiotik, tak chcete, aby to slyšeli i ty ostatní firmy, i ti, třeba i ty kon, ti konkurenti. Já si myslím, že ty firmy určitě nechtějí, aby ostatní firmy slyšely, zda jim něco vlastně předem schválíte, nebo jste jim řeknete, že to není dostatečné. Takže já si myslím, že tato myšlenka není příliš dobrá. Ještě zástupce EFSA. Um, ehm, No já nejsem vůbec naivní. Vím, že ti myslíte, že to asi není ta nejlepší cesta před, ale upřímně řečeno, tím cílem té konzultace ještě předtím, než je ta žádost posouzena, tam nemáme posuzovat přímo už tu účinnost. My se nebudeme dívat na ty jednotlivé studie, nebudeme je posuzovat, nebudeme jim říkat, zda, by ta, zda ta studie bude uznána za užitečnou či nikoli. Myslím si, že začneme asi obecněji. Budeme hovořit o tom, jaký druh studií potřebujeme, jak má vypadat eh, výkaz nebo zpráva o té studii, kolik statistiky nebo jaký druh statistiky, aby ti uchazeči vůbec mohli připravit kvalitní podkladové studie. Protože třeba v té oblasti probiotik tam e, máme určité studie na lidech. Potřebujeme. Mm, to jsou studie, které jsou velice nákladné a musíme už eh, vlastně v té před eh, co nejranější fázi Eh, ty eh, subjekty poučit, jak mají ty studie vypadat, aby byly účinné, aby byly efektivní, aby sloužily tomu účelu. A tady si myslím, že můžeme hovořit s více subjekty na, na najednou. Takže Myslím si, že obecně je rozdíl, pokud pokud máte oblast potravin a na druhé straně oblast léku. Já si myslím, že nelze uplatňovat všechno, co dobře možná funguje eh, v agentuře EMA na agenturu EFSA. Myslím si, že eh, pokud chceme dosáhnout stejného cíle, ale myslím si, že asi budeme muset využít eh, jiné nástroje. Meldung? Děkuji. Někdo další? Říká pan předseda. Paní Rodbaren to vzdává. A tím jsme se dostali na konec rozpravy. Ne. V každém případě jsme uzavřeli diskuzi k tomuto bodu agendy. Eh, opět se setkáme 24. října a jsem vděčen všem, kteří tady vydrželi tak dlouho. A ještě jednou setkáme se 24. Eh, října ve Štrasburku od 9 do 12. A všichni jste samozřejmě zváni. Tímto uzavírám dnešní zasedání. Přeji šťastnou cestu domů a děkuji za účast.